Vážení kolegové, kolegyně, srdečně vás všechny zdravím ke společnému eh, zasedání výboru eh, KONT a výboru pro rozpočet. Krásné dobré ráno, eh, rovněž paní místo předsedkyně Georgieve. Vítám kolegu Artui, a všechny kolegy z výboru pro rozpočet. Pro eh, kolegy z výboru pro rozpočet zní téma eh, evropský rozpočet založený na výkonech velice významně, protože v článku 18 smlouvy od 2009 zní nové ustanovení, které jsme dosud nenaplnili. Totiž jde o zodpovídání se za to, co jsme, jak jsme s penězi naložili a že musí vést k evropské přidané hodnotě a zároveň se zachováním e, subsidiarity. A tam se musíme zodpovídat, proč nějaký výdaj na komunitární úrovni je smysluplnější než na úrovni nižší. Jiné Určitě budeme mít eh, v souvislosti s tím mnohé nápady, mnohé náměty a zároveň jsme si jisti, že takovýto postup je novou šancí pro Evropskou unii, totiž lépe a společně naplňovat cíle společně se eh, s členskými státy a zejména v době krize. Musíme se této šance chopit. Nesmíme pokračovat jen proto, že se to tak vše dělalo jako obvykle. A nemůžeme dovolit eh, nebo připustit své volné nakládání s prostředky. Jde o eh, to, že máme určitá nařízení a eh, někdy máme výdaje egoistické, máme výdaje pochybné, ale díky předpisovému rámci doposud se dá vše vždy nějak zdůvodnit nyní doufejme, že parlament tím, že se do této problematiky vloží, pomůže věcem věci napravit. Myslím si, že stojí za to už konečně nakládat s penězi lépe než dosud, dosahovat eh, lepších výsledků. Máme tady ehm, takovou práci, analýzu. Ehm, nemůžeme říci, a nikdo neodporuje tomu, že už i nyní se musíme eh, zodpovídat, musíme skládat účty, ale jde o to, zda eh, vše bylo vynaloženo účinně. Zda jsme něčeho dosáhli a eh, rovněž celá kolej komisařů byla spolu zodpovědná. Kdo už si tu tézi přečetl, tak ví, o čem hovořím, stojí to za to. Musíme být odvážní, odvážní probírat vždy výkonnostní um, indikátory. Um, máme určité veličiny, které budou sehrávat významnější úlohu, budeme lépe naplňovat cíle Evropské unie. Já proto s velikou radostí a s nadějí zahojí toto zasedání a zároveň děkuji paní místo předsedkyni Georgieve, že se zde mezi nás dostavila a nyní má, předávám slovo kolegovi. Posaluji. Eh, já bych chtěl pozdravit paní místopředsedkyni komise, eh, která má na starosti rozpočtové otázky. A chci také pozdravit eh, svou kolegyni, předsedkyni výboru pro rozpočtovou kontrolu. Toto společné zasedání je Eh, vlastně něčím takovým, co by se mohlo stát skupinou na vysoké úrovni pro veřejné eh, výdaje. Existuje eh, skupina na vysoké úrovni pro vlastní zdroje a to by mohla být další taková skupina. Musíme velice bedlivě sledovat veřejné výdaje. Velká část rozpočtu Evropského parlamentu je pod kontrolou členských států. Takže je tady potřeba ještě užších vazeb mezi našimi dvěma výbory, výborem pro rozpočet a výborem pro rozpočtovou kontrolu a dále s národními parlamenty, které mají také na starost tyto rozpočtové otázky. Uh, merci, madame. Děkuji, eh, paní předsedkyně, děkuji, pane předsedo. Je to velice jasný signál, podle mého názoru, že eh, první setkání, které máme k otázkám rozpočtu po letních dovolených, je věnováno právě eh, výsledkům, kterých chceme dosáhnout eh, při využívání peněz našich daňových poplatníků. Víme nebo vidíme, kolik krizí na nás dopadá a jak je důležité, abychom vyvinuli veškeré možné úsilí na dosažení lepších výsledků z každého eura, které vynaložíme. A k tomu mám tady tento diapozitiv. My v komisi máme pocit velké naléhavosti, aby se zajistilo, že vše, co uděláme, přinese maximální výkon, maximální přidanou hodnotu. A od prvních kroků nová komise se zaměřila eh, na výkonový aspekt rozpočtu jako jednu z priorit. Eh, tak to také funguje. Eh, ne, netýká se to pouze generálního ředitelství pro rozpočet, ale týká se to úplně všech našich útvarů, které mají nějaký mm, zájem na rozpočtu. Myslím také, že jsme se velmi obohatili diskusemi s parlamentem a já jsem velmi ráda, že tady vidím pana eh, Lazarova z Evropského účetního dvora. Jak řekl pan Artwis, potřebujeme eh, výsledky eh, a také potřebujeme větší vazby na národní parlamenty, abychom jasně viděli, jak strukturovat tuto práci. Já dnes chci hovořit o třech tématech. Za prvé proč jsme tak eh, zaměřeni na výsledky eh, evropského rozpočtu a co přesně to znamená? Za druhé, jakého pokroku jsme již dosáhli a co vidíme jako největší výzvy? A za třetí, klíčové milníky, eh, co tedy v nejbližších měsících i letech je pro nás eh, důležité, když budeme se snažit změřit pokrok. Tak tedy první otázka, proč je to tak důležité? A proč je to také převážně tématem jednání v komisi, ale také v parlamentu i při jednání členskými státy? První důvod, a já to za chviličku dále rozvedu, a nejdůležitější eh, důvod je to, že potřeby rostou a zdroje nikoli. S předchozím MFF se dá říci, že naopak se naše zdroje snížily, zmenšily. A přitom je třeba řešit více potřeb a více požadavků s menším množstvím peněz. Jediná možnost je tedy výrazně zvýšit účinnost, efektivnost použití peněz. A tady vidíme eh, křivky, které ani nepotřebují eh, výklad. Vidíme tady dvě křivky, co tady máme jako závazky, to je červená čára, co máme jako strop na platby a mm, co jsme pak skutečně realizovali. Velmi dlouhou dobu jsme žili v jakémsi zemi dostatku. Eh, a nemohli jsme ani utratit všechny peníze, na které jsme měli povolení od rozpočtových orgánů. Tentokrát prudce skončilo toto období se začátkem nového MFF a jak víte, máme tady velkou krizi plateb a řešíme to s radou i s parlamentem a chtěla bych poděkovat parlamentu za to, že se tyto věci řeší, abychom našli nějakou cestu, jak Eh, dospět k vyváženému rozpočtu. Tedy v těchto podmínkách zaměření na výsledky je zcela zásadní. Již nějakou dobu, to za druhé, eh, máme dvě velké mm, zaměření na absorpci a Eh, dodržování, nikoli ovšem na výsledky. A to právě proto, že jsme donedávna žili v tom světě dostatku, kde vše bylo možné. Ne, že by to bylo tehdy chytré, ale prostě bylo to možné. Během jednání o novém MFF diskuse o eh, výkonu eh, začala být velmi, velmi seriózní a byly tady některé důležité dohody v tomto směru, že je třeba tuto dohodu naplnit. A za čtvrté, jak to tady řekli oba předsedové. Naši občané nejsou přesvědčeni, že jsme udělali vše, co je nutné pro využití peněz, které nám odevzdávají, v jejich nejlepším zájmu. A tuto imič musíme změnit. Vidíme, jak jsou lidé často zmateni, když si kladou otázku, čeho bylo dosaženo rozpočtem. A v neposlední řadě je to také povinnost eh, vůči občanům. Občané nám vyjadřují svou důvěru a pro některé z nich je to velká oběť, zejména pro ty, kdo mají eh, nízké příjmy, kdo nemají práci a eh, je tedy nutné peníze použít v jejich nejlepším zájmu. A já vám mohu říci, že pro komisi, a hovořím jménem všech kolegů, máme zcela jasné chápání jak důležité je soustředit se na dobrém, nebo tedy lepším využití rozpočtu. Co přesně tedy sledujeme prostřednictvím eh, tohoto tématu? Prosím o další diapozitiv. Naše práce se soustředuje na čtyři aspekty. První zcela jasně stanovit přidanou hodnotu, v jaké oblasti peníze vynakládáme a proč je lepší zde použít evropský rozpočet raději než národní rozpočet. Co eh, přinášíme navíc a co národní úroveň přinést nemůže. Paní Gresli hovořila o eh, sobeckém eh, vynakládání. Co tedy můžeme tak to vlastně uvést. Když si dáme eh, priority do srovnání s rozpočtem, tak jsme učinili pokrok, pokrok ale mohu říci, že eh, je snažší eh, ten rozpočet dát do souladu s prioritami, ale daleko těžší ten rozpočet dát s těmi takzvanými negativními prioritami, to je to, na co peníze vydávat nebudeme. Za druhé, jak vynakládáme peníze. E, využíváme každé euro e, maximálně? Děkuji parlamentu za práci, kterou jsme odvedli, například e, nasměrovat například Evropský fond pro strategické investice mm, takovým způsobem, aby pákovým efektem jedno euro přineslo co nejvíce a přitáhlo co nejvíce soukromých financí. Jak zjednodušíme způsob, využívání rozpočtu, jak zajistíme, že každé euro je určeno opravdu na ten záměr spíše než že by se někde ztratilo v různých postupech a řízeních, která nejsou nejlepší. A za třetí, jak eh, probíhá hodnocení. A tady chceme zcela jasně a striktně eh, mít aplikace pro rozvoj kontrolního rámce, abychom viděli, že eh, rozpočet je opravdu využíván co nejlépe a není tady důvod k eh, stížnostem. A já ještě dokážu v dalším výkladu, že tady v našich měřeních potřebujeme určitý prvek, který by lépe vyjadřoval výkon. Doposud to není dostatečné. A to je samozřejmě také relevantní pro všechny další vazby s parlamentem a konkrétně s výbory, které se zabývají rozpočtem. Je to důležité pro naše každoroční rozpočtování, také pro absolutorium, pro hodnocení v polovině období a také pro posouzení eh, MFF 2014 až 2020. Já bych eh, chtěla říct, že tady je ta vysoká skupina pro vlastní zdroje. Chci poděkovat panu předsedovi rozpočtového výboru. Jestliže jasně nedokážeme dopad evropského rozpočtu, bude velice těžké pokročit v diskusích o vlastních zdrojích. Já si vždy vzpomínám, co říkal minister Schäuble chcete-li změnit eh, příjmovou stránku rozpočtu, musíte prokázat, že tady je opravdu velká výhoda v té výdajové stránce. Kolik je peněz je použito pro jaký cíl, aby se ukázalo, že to má opravdu smysl. A pak to může mít dopad na ty, přídaj, na ty příjmy. Eh, děkujeme kolegům eh, za tuto práci. Jak můžeme v této věci komunikovat? V rámci EU a v rámci komise máme takovou organizaci, že jsme velmi transparentní. Vše, co děláme, se někde objeví jako informace. Ale někdy je to eh, tak těžké eh, prosadit a zorganizovat. Pro naše občany to konec konců je těžké pochopit, co přesně vlastně děláme. A my jsme spustili proces Eh, integrování eh, databází s mnohými údaji a já věřím, že nás to přivede k mnohem lepší platformě, kde bude možné eh, prostě přesně ukázat, kolik pracovních míst jsme vytvořili, co jsme udělali pro zlepšení prostředí pro investice, jak jsme pomohli zemědělcům, jak se snažíme, aby evropský rozpočet pomáhal i národním rozpočtům, aby byly transparentnější, aby jak bojujeme proti korupci a tak dále, abychom to všechno ukázali organizovaněji. Teď přejdeme k dalšímu bodu. Co jsme doposud udělali a jakého pokroku jsme zatím dosáhli? Zatímco jsme pracovali na této strukturované práci v nové komisi, tak eh, současně jsme se opírali o pokrok, kterého již bylo dosaženo a snažili jsme se pokročit dál. Máme tady e, systém pro komunikování e, dřívějších výkonů a pro měření těchto výkonů e, v rámci struktury MFF. Myslím, že jsme to zlepšili, že se to lépe vyjadřuje, ale část tady vlastně už byla součástí velkého vyjednování. V novém programu MFF je právě toto velké zaměření na výkon. Within the parameter... V rámci těch parametrů rozpočtu, to velice dobře víte v tomto výboru, jsme přesunuli finance směrem na růst, konkurenceschopnost a pracovní místa. A bylo to vlastně dost eh, takové obtížné, protože 80% rozpočtu je přesně eh, směřováno a přesně, přesto se nám podařilo nasměrovat se na priority. V rámci nového víceletého finančního rámce se nám daří mnohem lépe plnit vícenásobné cíle. Jedno euro by mělo mít eh, multiplikační efekt. Snažíme se jaksi střelit na více zajíců jedním nábojem. Ehm, takže dávám takový konkrétní příklad eh, klima. Můžeme investovat třeba do zlepšení energetické účinnosti, což také může eh, ehm, posílit ekonomiku, může to vytvořit nová pracovní místa, může to také posílit třeba malé firmy, které třeba vyrábí různé izolace budov nebo zajišťují izolování, zateplování budov a tím se nám vlastně daří i snižovat eh, obsah CO2 v klimatu. Takže tím se, to je takový příklad, kdy vlastně řešíme více věcí najednou. Také teď třeba řešíme krizi v oblasti mlékárenství a krizi uprchlíků, takže snažíme se také třeba najít nějaký způsob, jak vlastně využít tu krizi v mlékárenství, tím, že třeba uprchlíkům můžeme zajistit potravu, nějakým způsobem to zkrátka propojit. A takže eh, já jsem komisařka, eh, nebo je také důležité spolupracovat tedy i s eh, oblastí lidských zdrojů, musíme postupovat horizontálně. Také usilujeme o to, aby evropské peníze měly velký pákový efekt. Už jsem o tom hovořila třeba v případě fondu EFSI, nebo je tady iniciativa COSME a další nástroje také jsme propojili právě toto všechno s ekonomickou výkonností. To znamená, když máte nějaký program, tak musíte všechny ty peníze vynakládat tak, aby to všechno také vedlo k tomu cíli zvyšování konkurenceschopnosti. Pak tam máme novou inovaci, to znamená, to je ta rezerva pro eh, výkonnost když budete mít dobrý výkon, tak dostanete, budete mít přístup vlastně k dalším financím a pokud nebude váš výkon dobrý, tak to bude přiděleno jiným programům, které ten dobrý výkon mají. Systematicky pracujeme také na zjednodušování toho celého systému přinášení výsledků. Také bych ještě chtěla zdůraznit, že usilujeme i o snižování chybovosti. To je také vlastně cíl, o který usilujeme. Když hovoříme eh, o těch cílech, tak Naším cílem je i snižování chybovosti. Souvisí to s tím zaměřením na výsledky. Ještě velice stručně bych vám ráda uvedla několik příkladů, aby bylo jasné, že toto všechno vychází z práce, kterou děláme. Takže co se týče těch indikátorů výkonnosti, když vidíme, že tam je jasný, takže, takže máme zde třeba posílení malých a středních podniků ve výzkumu. To je takový cíl a víme, že to je naprosto zásadní pro naše ekonomiky. Je to také důležité, aby se zastavil odliv mozku z Evropy do USA, který už teď posledních let eh, probíhá velice silným způsobem. A eh, v tom nám právě malé a střední podniky jsou tím hlavním, který nám může pomoci. Dále je také důležité, abyste byli nízké náklady pro někoho, kdo si chce založit nový podnik, hlavně takové ty malé startupy. Chceme, aby právě tyto malé startupy se mohly rychle zakládat a rychle rozvíjet, aniž by byly zatěžovány nějakými nadbytečnými náklady. Chceme také nová pracovní místa pro badatele, pro výzkumné pracovníky. Eh, máme, eh, také získali jsme eh, Nobelovu cenu za lékařství v roce 2014, takže to je také velice takový dobrý nebo jasný výsledek. Chceme také třeba um, více zlepšit výsledky eh, programu Erasmus pro studenty. Chceme vlastně ukázat, že právě účast programu Erasmus může potom na pomoci tomu, že ti lidé budou lepším způsobem zaměstnáváni. Eh, dále se chceme vykonávat s mezinárodními krizemi, chceme bojovat s ebolou, chceme pomáhat humanitárním způsobem Sýrii, Ukrajině, chceme také se zapojit i do, změny, do boje se změnem, změnou klimatu. Samozřejmě ještě nejsme úplně na konci naší cesty, spíše jsme tak někde na půl, na půl, na půl cesty. A já vám ještě chci říct jednu věc a doufám, že i ta diskuse nám v tom pomůže, že je zde ještě několik otázek, které jsou dost obtížné. Takže za prvé, co ty ukazatele, co od nich můžeme očekávat? Jak realistická můžeme mít očekávání od těch ukazatelů? Dále, jak je to z náklady? Takže ty náklady, eh, schromažďování údajů o ukazatelů, eh, kdy můžeme říci, že ty údaje stačí, jak je to účinné. Také do jaké míry můžeme vycházet z agregovaných, nebo do jaké míry můžeme vlastně eh, docházet k agregovaným závěrům. Pak eh, samozřejmě je otázka, do jaké míry můžeme usilovat o určitá paušální řešení, eh, která by potom byla třeba nákladově efektivnější. Máme v tom dobré i špatné příklady. Jak také můžeme zlepšit eh, toto řízení na základě výkonnosti třeba v programu takzvaného sdíleného řízení, to znamená, kde komise a členské státy sdílí řízení konkrétního programu. Celkovým způsobem je zlepšit rozhodovací procesy Eh, tím způsobem, že budeme vlastně vědět, o co, o, co usilujeme. My k vám také budeme pravidelně přicházet, k pravidelně vás budeme informovat a určitě vaš, eh, vaše podněty také pro nás budou velice užitečné. Ještě se chci podívat na jeden bod, který chci opravdu potrhnout, protože vím, že existují určité obavy, že to, když se mm, soustředíme na výsledek, takže jak si nebudeme už tak příliš dbát o to, zda se dodržují všechna ta pravidla. Podívejme se třeba konkrétně na chybovost v tomto rámci výkonového rozpočtování. Víme, že dnes máme zde takzvané, eh, takzvanou zbytkovou chybovost. Usilujeme o to, aby ta, i tato eh, nebo aby tato zbytková chybovost byla ukazatelem, který bude respektovaný. Stále ještě je to příliš vysoké takže my chceme usilovat za prvé o další zjednodušení, další lepší e, kontroly nákladové účinnosti a také chceme e, podrobně analyzovat e, strukturální příčiny v členských státech. Proč stále je ta chybovost tak vysoká? Dalším krokem bude nová, nové projektování těch programů a také možná lepší rozpočtová rozhodování, což je takový, eh, tak eh, jak se hezky řečeno to, že vlastně se potom rozhodneme, že do nějakého programu nebudeme tolik investovat, protože ten program nepřináší vysokou kvalitu. Když, jak budeme pokračovat? Stanovili jsme si dva důležité milníky. Tím prvním je naše je konference, která se bude konat 22. září, která se týká právě výkonového rozpočtování. A chtěli bychom také, aby to byla každoroční akce a chtěli bychom jaksi všechny přivést k tomu, aby usilovali o tuto metodiku. E, velice doufám také, že nám v tom pomůže i výbor KONT, výbor pro rozpočtovou kontrolu, Vím, že to také byl trošku problém s tím um, datem konference, tohle bylo jediné téma, které jsme jaksi našli, ale příští rok eh, to ehm, bude hm, určitě lepším způsobem zorganizované. Tato konference se soustředí, soustředí tedy na výklad ve veřejném odvětví, teorii i praxi. Druhým bodem budou klíčové rysy tohoto rozpočtového financování EU. Za třetí, jaké máme výhledy evropský rozpočet zaměřený na výsledky a za čtvrté se potom zaměříme konkrétně na oblast eh, akce v eh, boji se změnou klimatu. Bude to konference na vysoké úrovni, těšíme se na různé ministry z členských států, na europoslance, také na všechny příslušné komisaře, na zástupce účetního dvora a také tam bude pan předseda komise Jean-Claude Juncker, který přednese hlavní projev a bude tam právě hovořit o našich zamýšlených cílech. Výstupem konference bude podrobný akční plán, kterým se budeme řídit také je dalším důležitým takovým orgánem naší práce bude interinstitucionální pracovní skupina pro výkonové rozpočtování. Soustředíme se na meritum věci. Doufáme, že složení té skupiny bude široké, ale zároveň, že tedy eh, to bude stále možné jak si uřídit. No a také doufáme, že dojdeme společně tomu, jak, jakou vizi si stanovit. Mm, takže tato institucionální pracovní skupina zde bude. Ještě bych nakonec chtěla říci, že je důležité usilovat o určitý kompromis. Ta pracovní skupina začne brzy. Mm, máme zde také strukturovaný program. Jsem velice ráda i že příslušní komisaři se také soustředí na tuto práci a že se na to zaměřují. Omlouvám se, že jsem možná hovořila trošku déle, než jsem chtěla, ale myslím si, že je důležité, abych vás eh, uvedla do celé této myšlenky a do kontextu. Děkuji. Děkuji, paní komisařko, paní místo předsedkyně komise za tento první náhled do něčeho, co nás eh, bude zaměstnávat. Určitě do roku 2020 se musí mnohé změnit a my musíme nyní nalézt ty prostředky. Eh, rovněž eh, absolutorium a chybovost, tam ještě jsou záležitosti, kde pan Lazaro chce se krátce vyjádřit. Vítejte a máte slovo. Thank you, Madam Děkuji. Evropský účetní dvůr vítá iniciativu komise přejít na výkonové rozpočtování. Je to krok správným směrem. Jelikož, jak jsme si už řekli, a my rovněž to neustále opakujeme v našich zprávách auditorských, musíme rovněž zaměřit svůj zrak na výkon a nikoli pouze na naplňování a dodržování. My budeme ve své práci neustále přispívat svým dílem k tomu, aby evropský rozpočet vedl k lepším, výkonnějším výsledkům. Děkuji. Ano, Výborně, máme požehnání Evropského účetního dvora, to mi připadá skvěle. Nyní předávám slovo politickým skupinám sekretariát to vše rozdělil podle velikosti politické skupiny, nejdříve koordinátor rozpočtového výboru, potom dva koordinátoři výboru KONT, pak dva koordinátoři rozpočtového výboru a tak dále, abyste věděli, kdy na vás přijde řada. No a nakonec ještě i minutka eh, na eh, řadového člena. Jose Manuel jako první. Obrigado, senhora Presidente. Pane předsedo, já bych nejdříve rád poblahopřál paní místo předsedkyní komise k jejímu vystoupení. Vlastně všem. Chci zde vyjádřit své obrovské uspokojení s tímto milníkem z pohledu budoucnosti evropského rozpočtování. To je zásadní věc pro nás. Každé euro, které nyní přechází z kapsy daňových poplatníků do evropského rozpočtu, se nám musí vrátit způsobem, který nás uspokojí a zároveň transparentním způsobem. Máme právo vědět, na co se to euro eh, utrácí a jakým způsobem. Takže to je jeden důvod svého uspokojení. Eh, mám rovněž pár nápadů, ale začnu Eh, otázkou. Jakým způsobem pojímáte nebo definujete eh, ten termín britský eh, performance? Jako výkon či spíše jako něco, co bylo odvedeno? Když si bereme na dohledáčku cíle, cíle do roku 2020, budeme poměřovat, jakým způsobem ty cíle naplňujeme, anebo výkonnost obecně. E, budeme poměřovat, jakým způsobem jsme dokázali snižovat negativní vlivy klimatu, cíl potírání chudoby a tak dále. My jsme už toto udělali, my jsme si ty cíle sepsali a pak jsme řekli, dobrá, na každý cíl bude vyčleněn nějaký procentní bod našeho rozpočtu, abychom jej naplnili. Ale takovým způsobem se to pak ukazuje jako nemožné. Není možné zhostit se nějakého cíle kvalitně, když zároveň máme velice omezené prostředky už od samého začátku. Myslím si, že zde musíme přebudovat i ten víceletý finanční rámec. Eh, mám ještě nějaký čas, ptá se tazatel. Ano, já se omlouvám, já tady mám určitý eh, já jsem známa tím, že vás useknu, tady máte ještě minutku. Dobrá, tak ještě jednu větičku si dovolím, říká tazatel. Moje otázka je zcela zásadní, protože se týká i mm, přeskumu víceletého finančního rámce, protože už máme určité programy. Tam už jsme se zavázali k určitým cílům a zároveň nevíme, jak to dopadne u těch pladeb a závazků. Nám se to nepodaří naplnit ty cíle. Například Horizon 2020, tam se nedostavují zatím ty, ty výsledky, protože nemáme ty prostředky. Ano, špatný příklad se nám dal, eh, pane kolego, z pohledu řečnické doby, ale doufejme, že se to napraví. Další řečník. Right to... děkuji, já jsem eh, teď už vyčerpal 10 vteřin, než jsem našel správný mikrofon. Děkuji, vážená paní komisařko, děkuji eh, také oběma spolupředsedům. Já nechci tady jen tak jako říkat nějaké líbivé věci tu minutu, tak se raději soustředím na to, abychom měli takový přístup, který eh, vypadá asi takto. Vyhrňme si rukávy, plivněme si do dlaní. Já si myslím, že paní komisařka už od té doby, kdy se ujala své funkce, tak takový přístup má. Navrhuji, abychom se soustředili, po té, co jsem uviděl tu prezentaci, na ty ukazatele. Tu práci jsme teď právě začali, takže ty ukazatele by neměly být příliš složité. Také je důležité zaměřit se na údaje z té úrovně členských států a na chybovost v členských státech a co s tím, jak se s tím eh, porovnat. A definovat státy peníze byly dobře vynaložené či ne, to si myslím, že by nemělo být tak obtížné říci. Ale problém je spíš to, že tam máme ty miliony různých kanálů, kterými ty peníze proudí a to je potom právě to, co vytváří potíže. Takže musíme se jaksi prosekat těmi, těmi tunely, prosekat se tou houštinou a stále mít před očima ty cíle, eh, usilovat o to, eh, abychom ty peníze na to dobře vynaložili. Děkuji. No, tak to také nebyl dobrý příklad s tím časovým dodržením. Takže teď jednu minutu paní Ines Ayala Sanders z výboru KONT pro eh, za skupinu SD. Ano, děkuji a chtěla bych poděkovat paní komisařce za to iniciativu, která nám velmi pomáhá, jak to tady také velmi dobře řekl pan Fernandez. Máme určitý právní lámec, máme tady rozpočet a určité perspektivy, tedy výhledy, které je třeba respektovat. A teď je třeba zlepšit eh, ty schopnosti eh, při provádění rozpočtu. Já, eh, paní komisařko, um, Mm, možná nesouhlasím tak úplně s tím, co vy jste citovala jako slova pana Šojbleho, že to tak úplně všecko ovlivňuje také ty vlastní zdroje. Já si myslím, že prostě vlastní zdroje jsou v rukách rady, rada o tom rozhoduje a rozhoduje o tom velice uh, takovým složitým způsobem, uh, který je, dává nám bohužel dost e, tristní pohled na celé toto jednání. A uh, to už je zase trošku jiná, jiná kapitola. Já ovšem toto takto nepřijímám. Já myslím, že je třeba jasně věci vysvětlit občanům a to budu vždy podporovat. Zjednodušení a dobrá komunikace, to jsou ty cíle, které maximálně eh, podporuje a tak bych chtěla také, abychom eh, postupovali. My totiž děláme celou řadu věcí dobře a je třeba to zdůraznit vůči občanům v komunikaci. Jinak samozřejmě jsou tady možné, eh, možná další eh, zlepšení. Eh, každé euro z rozpočtu je přece možné jistě, jak vy říkáte, dále rozmnožit. Já v tom to snažení vás budu maximálně podporovat. No, děkuji. Tak toto byl dobrý příklad. Nyní paní Robial za skupinu SAD, koordinátor pro skupinu pro rozpočet. Gracias, presidenta, gracias, komis... Děkuji, paní eh, komisařko, děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto sdílím ten výklad, eh, který byl eh, tady přednesen, to znamená zlepšit výkonnost evropských rozpočtů, ale mám tady takové dvě červené čáry nebo dvě obavy. Za prvé, Eh, myslím, že je třeba myslet na evropské fondy. To mě přivádí také k těm eh, dalším nástrojům. Nesmíme zapomínat, že je tady celá řada projektů, které ekonomicky eh, jaksi udržitelné nejsou, ale sociálně jsou velice důležité a z tohoto hlediska je možné je financovat pouze dotacemi a ne měřit nějakou ekonomickou výnosnost. A za druhé, První eh, věc je politická priorita a já se obávám, že to bude využíváno pro určité účely. Řekne se, tento program nefunguje a proto tento program, eh, program zrušíme. Ovšem, jestliže program existuje, i když funguje špatně, ale má určité odůvodnění politické, tak asi bude eh, třeba ho udržet. Já vím, že tady jsou určité politické priority, zatímco některé projekty mohou mít dobré výsledky, jiné ne, co i tady i ta politická priorita, která věci zohledňuje. Děkuji za skupinu EKR. Tak to jste vy, Richarde. Ano, děkuji. Já se rád chopím této příležitosti. Paní komisařko, děkujeme samozřejmě za to, že jste přinesla tento velice vítaný návrh, který myslím si, že vás plně podpoříme. Já mám tři komentáře. Za prvé, Velice stručně jsme hovořili o meritu věci. Já si myslím ale, že to je obrovské téma a potřebujeme o tom hovořit mnohem podrobněji, o těch prioritách na, na to, kam mají ty peníze jít a na dalších věcí. Musíme vytvořit takovou kostru celého toho systému, vystavit lešení, abychom pak na to mohli nabalovat další věci. Druhý komentář se týká eh, toho postupu. Máte pravdu, že se musíme soustředit na chybovost. Myslím si, že, eh, nebo logicky mi to připadá, že tam, kde najdeme nejvíce chybovosti, tak by ty programy měly být eh, eh, jaksi změněny. Ale zároveň musíme také najít dobrou rovnováhu mezi přesnými kontrolami a na druhé straně mezi tím, abychom nestavili zbytečné překážky pro malé a střední podniky, musíme si být jasní, že pokud chceme nulovou chybovost, tak potom by to těm podnikům chybalo, trvalo strašně dlouho, než by třeba předložili úplně bezchybnou přihlášku a tak dále. A za třetí bych chtěl říci, že se nám to nepodaří, pokud by Evropský parlament neměl lepší eh, kontrolní pravomoci. Eh, potřebujeme také větší kontrolní pravomoci nad eh, právě těmi výsledky a nad takovými věcmi. A to si myslím, že v té vaší zprávě trošku chybí. Děkuji. Ano, ano, takže vy jste si vybral možná trošku více času. Pan Tojer za Alde zde není. Chce ho někdo? Pan Gebrandy, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Domnívám se, že klíčová otázka zní, chceme opravdu tuto metodiku rozpočtu založeného na výkonnosti, protože to vlastně není tak technická otázka, jako spíše politická otázka. Musíme si to říct upřímně. Evropský rozpočet se Eh, spíše používá jako určitý politický nástroj, než aby opravdu přinášel nějaké konkrétní výsledky. Podíváme-li se na výroční zprávy Evropského účetního dvora, tak když se podíváme na ty výsledky, tak to je tedy naprosto katastrofální. Vypadá to, že vlastně členské státy neberou ten rozpoč, evropský rozpočet a ty plány vůbec vážně. Vím, že komise říká, že ten evropský rozpočet eh, vlastně eh, pokud se třeba podíváme na peníze, které plynuly do evropského potravinářského průmyslu, tak tam to bylo nějakých 5 miliard eur. A my vlastně vůbec nevíme, že by to přineslo nějakou přidanou hodnotu Evropě. 10 miliard je poměrně velká část eh, lucemburského HDP, takže je to docela velká částka. Takže já si myslím, že se musíme zeptat, chceme opravdu tuto metodiku rozpočtu, rozpočet založený na výkonnosti. Já bych ho chtěl také loni při udělování absolutoria, jsem e, také předložil pozměňovací návrh v tomto smyslu. A dále Evropský parlament rovněž chce, abyste byla tato skupina na vysoké úrovni pro výkonové rozpočtování. Ale já se omlouvám, teď se nebudu brát servítky, ale myslím si, že vlastně výsledek nebyl vůbec e, nějaký. Takže musíme si, to, musíme si položit politickou otázku. Chceme tento druh rozpočtování? Děkuji. A nyní za rozpočtový výbor za Aldy. Jedna minuta. Děkuji. Eh, děkuji, paní eh, předsedkyně, paní komisařko. Chci velice poděkovat za tuto novou iniciativu, eh, tedy rozpočtování na základě výkonu. Doposud hlavní problém je ten, že rozpočet je příliš eh, zaměřen na absorpci fondů a eh, nezdůrazňujeme dostatečně eh, skládání účtů, informování o výkonech. Takže já vám velice děkuji za tuto iniciativu. Existují také určité důvody, kter, kvůli kterým jsou velice důležité ukazatelé, způsoby měření. Bez ukazatelů nemůžeme posuzovat úspěch či neúspěch a nemůžeme hodnotit výsledky. A tím pádem je také velice složitý eh, kontrolní systém výsledků. Přitom právě Výsledky jsou tak velice důležité pro získání důvěry veřejnosti. To je důležité pro Evropskou komisi, je to důležité i pro Evropský parlament a vaše iniciativa je z tohoto hlediska velmi důležitá. Pokud jde o meziinstitucionální pracovní skupinu, která byla vytvořena, já už končím. Myslím, že mandát i cíle této skupiny byly jasně stanoveny, ale dělám si Eh, jisté obavy eh, kvůli tomu, jak často se skupina schází. První výsledky skupiny budou k dispozici za čtyři roky. Já myslím, že je třeba se k těmto termínům vrátit. GUE? Kdo si přeje vzít si slovo za GUE? Neviděl jsem, neviděl jsem vás. Ano, děkuji. Tady nejde ani o eh, test odpovědnosti, zodpovídání se. E, jde o veřejné zdroje a je, jde o otázku, jakým způsobem jim umožnit těmto zdrojům, aby Evropanům posloužili co nejlépe, zejména když jich e, je nedostatek. E, musí se k tomu přistoupit tak, že chceme jasně zaměřit na priority vzdělávání, nezaměstnanost a rovnost. To je už mnohokrát prokázáno, že rovnost prospívá, je prospěšná a vede k eh, lepšímu zvyšování životní úrovně. Jde o, rovněž o lepší poměřování. Zatím nejsme schopni změřit veškeré niance, veškeré rozdíly, máme jich přitom mnoho, potřebujeme více informací o tom, jakým způsobem dostaneme více, e, vymačkneme z těchto peněz více. Děkuji za tento příklad. Nevidím zde pana De Jonga, máme tady někoho z výboru KONT, zelení za výbor KONT. E, prosím, Igor Šaltes. Hvala eh, za besedo. Torej ni dovolj samo porabiti proračunska sredstva. Děkuji. Já bych chtěl říci, že se nestačí zaměřit pouze na tuto metodiku rozpočtu v oblasti veřejných zdrojů, ale musíme to uplatňovat i na úrovni Evropské unie. Potřebujeme takové ukazatele, které budou takzvané smart, budou inteligentní takže budou, ale nesmí, ale nesmí um, stačit pouze říci, zda, zda to bylo účinné nebo efektivní. Musíme zde i určité, uh, musíme stanovit i určité subindikátory. Takovým způsobem pak dokážeme změřit výsledky programu a na konci budeme moci potom uh, říci, zda ty cíle Eh, vůbec jsou měřitelné těmito indikátory? Hmm, čili bylo by, účelem potom bude lepším způsobem rozdělovat prostředky, podle toho, jak si je kdo zaslouží. Tarant. Zelení z rozpočtového výboru, pan Tarant, prosím. Děkuji. Já rozhodně bych rád reagoval na otázku, zda si přejeme, opravdu přejeme výkonové rozpočtování. Já Upřímně ano. Ale, paní komisařko, krátký příklad z mé strany. Před dvěmi lety došlo ke schůzce mezi mnou a jedním nejmenovaným generálním ředitelem. A já jsem mu položil otázku, zda v jeho dlouhé, skvělé kariéře v unijních institucích bylo vůbec nějaké selhání. A on se zamyslel a říká, ano, dvakrát. Dvakrát se mi nepodařilo utratit veškeré peníze z mého rozpočtu. Pokud takovouto mentalitu dokážete změnit, no tak to vám přeji mnohé štěstí a já vám budu fandit. So the EFTD had... Za EFTD, pan Zany, jednu minutu. Grazie, molto brevemente, io accolgo... Ano, děkuji, budu stručný. Já tuto iniciativu vítám, protože jsem přesvědčený, že rozpočet, který je založený na výkonnosti a na ukazatelích výkonnosti, které budou konkrétní, měřitelné, budou také dobře vycházet z naší práce e, výboru naše výbory by se měly podílet na definování těchto cílů a ukazatelů. Myslím si, že ta metodika bude i nástrojem pro členské státy, aby si mohli uvědomit některé věci, aby mohli třeba přeorientovat určité politické koncepce. Mm, je důležité změnit celkový přístup k rozpočtu. Já mám dojem, že velice často si členské státy vlastně mm, nebo nemají úplně jasnou představu o tom, rozpočtu, o tom, kam to má všechno eh, plynout. Takže ta otázka výkonového rozpočtování je dobrá. Myslím si, že zatím jsme toho eh, příliš neudělali v této oblasti. Možná, že zde není dostatečná vůle věnovat se tomu podrobněji. A dnes mám dojem, že už ta vůle zde je, nejenom zde v naším, nejenom v Evropském parlamentu, ale i v dalších orgánech Evropské unie. Děkuji, pan Zane, za konec. Sarò la eh, per essere qui. Ano, děkuji, já budu stručný. Děkuji paní komisařce za to, že nám představila svůj plán. Podle mě je důležité, abychom představovali přidanou hodnotu rozpočtu. Je to téma, které se vynořuje stále dokola. kola. Hovoří se zde o tom, že v tom rozpočtu se projeví různé zájmy, které se snaží prosadit, um, takže je důležité, aby ty prostředky se vynakládaly transparentnějším způsobem. Také příliš často se finance využívaly nesprávně. Výkonnost by měla jít ruku v ruce i s diskusí o transparentnosti. Je to velmi důležité, pro občany a máme vůči ním zodpovědnost. Děkuji. ENF Alio se tady není. Přeje si někdo říci slovo ne a z rozpočtového výboru za ENF rovněž nikdo. Takže paní místo předsedkyně máte znovu slovo. Děkuji. Děkuji paní předsedkyně. A rovněž srdečné díky všem za jejich komentáře jasně zde plyne z této diskuse, že je opravdu potřebná, že je to významné téma, že je to zároveň velice konkrétní politické téma a že máme co dělat i s interinstitucionální otázkou. Pokusím se reagovat na všechny otázky a komentáře, které vyžadují odpověď, které si žádají odpověď. Nejdříve e, ta atribuce, tedy to, jak se rozdělují prostředky. Ano, Evropa 2020, to jsou cíle pro nás, pro všechny. Nikoli pouze pro instituce, ale rovněž i pro členské státy. Cíle, které mají být naplněny jak národními programy, tak i Unii v tom smyslu, že tam má přispívat. Unijní rozpočet je pouze 1% hrubého národního HND eh, a otázka je, jak ten ocas může vrtět psem. Uvědomme si, že my chceme zviditelnění, chceme přispívat tam, kde to má váhu, kde na tom z pohledu občanů záleží. A nyní podívejme se na to, jakým způsobem jsme náš rozpočet dokázali přizpůsobit, sladit s Evropou 2020 a rovněž z pohledu těch deseti priorit Evropské komise. E, vyčlenujeme prostředky na záležitosti, o nichž opravdu hovoříme jako o prioritách a to jsou rovněž témata, která neustále otevíráme, o nichž eh, hovoříme s Evropským účetním dvorem, protože pokud eh, uděláme tu chybu, že budeme poměřovat každou malinkou částku, zda ona například pomáhá mm, potírat eh, nezaměstnanost a podíváme se, zda je tam o jedno euro víc nebo míň, tak to by bylo nesprávné. Ale pokud se podíváme na to, zda z hlediska ukazatelů směřují ty peněžní toky tím správným směrem, tak tam jsme na správné cestě. E, jde o to, abychom využili ty zkušenosti, které už máme z pohledu toho, co je proveditelné, co je nutné a kde naopak by bylo chybou danou cestou jít. Pan Fernandez ale správně poukázal na to, že si musíme říci, to jsou naše priority, e, je náš rozpočet sehraný s těmito prioritami a jakým způsobem jsme schopni změřit, zda přispívá k jejich naplnění. Nyní eh, informace, komunikace, simplifikace, ten rámec. Zda jej bereme v potaz? Ano, bereme a pokud se dostavují výsledky, ale nikdo o nich neví, případně si to někdo všechno nesprávně vykládá, tak selháváme tak o to nám přece nejde. Záleží rovněž na tom, pokud chceme komunikovat s veřejností, jak postupujeme na unijní úrovni, jak na národní úrovni, zda je to vše sehrané, zda se rozcházíme, či zda se scházíme. Rovněž, ano, slyším, když mě zde eh, kolegové poslanci upozorní na ta červená světla či červené linie, ano, naším hlavním cílem je být silnou Evropskou unii, která je konkurenceschopná a zároveň které si všichni váží a mimo jiné i za to, že se nám podařilo být kontinentem, pevninou, na němž vládne sociální zodpovědnost. Tedy pokud pak v rozpočtu řekneme, že chceme například zvýšit účast soukromého sektoru ve veřejných zakázkách a zároveň to ale nepřináší kvalitní pracovní místa, sice to objektivně situaci zlepšuje, ale ne z toho sociálně zodpovědného pohledu, tak je tam samozřejmě už něco špatně a musíme se na to podívat. V diskusi rovněž zaznělo, ano, vy, to řekl, že čas od času možná jsme nuceni konstatovat, že tento program generuje obrovskou chybovost, nepřináší ani hospodářské, ani sociální výsledky, ovoce. Možná je to program funkční, ale není pro nás hodný, protože tam zřejmě něco nezvládáme. Možná by se tohoto programu mohl ujmout stát nebo nějaký region, samozpráva, ale možná by ten program měl být škrtnut úplně. A takováto upřímnost a zároveň způsob metodiky na vyhodnocování toho, co funguje a co ne, to dále zlepší obecné výsledky. Dám vám jeden příklad. Já jsem byla ve své zemi v Bulharsku a tam jsem otevřela eh, obrovské, eh, obrovskou eh, zpracovatelské středisko pro odpady, jedno z největších na světě a tam s významným přispěním EU vzniklo e, něco takového. A můžete si položit otázku, proč by zrovna Evropská unie měla pro Sofii financovat zpracovatelnu odpadu zpracování odpadu. Přece Sofie je velké město, hlavní město, tak by si s tím mělo poradit. A odpověď je snadná. Protože přispění z unijních prostředků přeskočí určité nepotřebné etapy. Ehm, než aby Sofie postupovala jenom v souladu s tím, co si může dovolit, tedy nejdříve skládka, ehm, klasická a potom zas dál a krok, krůček po krůčku, tak my jsme přeskočili už k té vysoké úrovni zpracovávání odpadu my jsme e, šli společně s bulharským premiérem a on mi říká, před pěti, před deseti lety já jsem se rozjel do Vídně, abych se na to vůbec podíval. A nyní my budeme zvát ty rakušáky, e, protože pro ně je to obrovská podívaná. a právě e, ano, prosím, tady to máte. Takže i z Vídně měli hosty v Bulharsku a blahopřáli si, ale už nyní vážně. Ta hodnota toho, že, co mu říkáme anglicky leapfrogging, tedy přeskočíme nepotřebnou etapu a dostaneme se rovnou eh, ke kvalitnímu řešení nějakého problému, to například je, podle mého názoru, zdůvodnitelný um, účel vynakládání unijních prostředků. Pokud se to dá zvládnout pouze z návních prostředků, tak výborně, ale pokud ne, tak musíme pomoct. E, opravdu potřebujeme e, rozpočtování výkonnostní. A mnozí kolegové sami odpověděli na tuto otázku a já bych to vše otočila. A naopak řeknu, pokud ne rozpo, výkonové rozpočtování, tak jak jinak? jakou jinou možnost vůbec máme, protože našim daňovým poplatníkům už dojde trpělivost v opačném případě. Už by nebyli ochotni financovat tyto záležitosti a naše důvěryhodnost jako Evropské unie eh, půjde a pomalu se vytratí. Naopak, já bych šla o krok dál v některých oblastech by se nám dokonce pomocí výkonového rozpočtování mohlo podařit vybojovat větší prostředky pro EU, ale pokud nezačneme tím, že dokážeme, že právě my dokážeme vynakládat eh, prostředky daňových poplatníků tím nejlepším možným způsobem, tak k tomu nedojde. Tedy moje odpověď všem z vás a i ta světla nad mou hlavou sami naznačují, že přišla chvíle pravdy. Je to absolutně otázka dalšího, dalšího, dalšího smyslu EU. Nelze jinak. No a pak ještě otázka, zda budeme dostatečně umožňovat parlamentu, aby vše kontroloval, aby vše dokázal ověřovat. Do toho se nepustím, do toho tématu. Máme zde různé instituce, každá z nich má svou úlohu, kterou se hrává účetní dvůr. I my máme určité prvky zabudované v komisi a parlament rovněž má svou úlohu. První otázečka by možná zněla, jak si s tím poradit v tom současném interinstitucionálním institucionálním rámci. E, ano, chápu, že možná reforma bude otázkou, kterou se časem budeme muset zabývat. My samozřejmě považujeme více odpovědnosti, více mm, prověřování jako prospěšné. To je samozřejmé. A ještě dále, jasně jsem slyšela i to poselství, že e, soustředování se na výsledky prospívá snižování mrhačství. A že je to spravedlivější, že rovněž snižování nerovností může podpořit sílu, celkovou sílu naší unie. I to jsem velice pozorně poslouchala a když budeme posilovat ty ukazatele výkonnosti, a to mimochodem tam už jsme velice pokročili a v budoucích diskusích to můžeme ještě rozebrat dopodrobna, tak budeme zohledňovat i tento aspekt. Ale ještě z mé strany jedna prozba. Uvažujme vždy ve smyslu nikoli to by se hodilo, ale to musíme k tomu přikročit. Čili vždy to imperativum, ale zároveň nemůžeme všem nabídnout vše, co si přejí. To se musíme bohužel s takovouto ideální myšlenkou rozloučit právě naopak. Řekla bych, že začněme malým množstvím klíčových priorit a uvidíme, jak se nám zdaří. Continue the discussion. Budu velice ráda, když budeme takto živou diskusi vést i o těch konkrétních věcech. Můžeme se podívat třeba na jednotlivé malé oblasti a zamyslet se nad tím, co konkrétně tam je možné změnit takovým způsobem, abychom dosáhli toho zaměření na výsledky. A ještě naposled bych se chtěla vyjádřit k té zbytkové chybovosti. Hovořila jsem o tom v prezentaci. Vím, že Evropský účetní dvůr v tom má své pravomoci, ale já chci říci, že opravdu je pro nás důležité, abychom, se, abychom dosáhli konkrétního správného měření zbytkové chybovosti. A proč? Protože chceme podnít podnítit akci. Pokud dojde k nějakému dobrému ehm, postupu, tak se sníží ta chybovost. Takže je důležité, abychom pobídli lidi, abychom jim přinesli určitou motivaci, určité pobídky k tomu, aby se chovali takovým způsobem, aby učinili takové mm, akce a postupy, aby se snížila ta chybovost. A to vlastně souvisí s tímto rozpočtováním podle výkonnosti. Děkuji. Eh, děkuji vám, paní komisařko. Já tady reaguji na tuto výzvu, být stejně výkonný jako paní Gresle. Já jsem si poznamenala, že tady je osm žádostí o slovo a chci připomenout, že řečníci se musí omezit na jednu minutu. Paní Moody. Thank you. Uh, I'll do my best. No děkuji, já se pokusím tu minutu, za tu minutu to stihnout. Vítám úsilí o efektivitu, o účelnost a také o přidanou hodnotu, která má zaručit to, že jak budeme efektivně využívat peníze, tak aby přinesly našim ekonomikám něco nového. Ale také jste hovořila o tom, že je důležité eh, udělat něco i s tou chybovostí jsem také velice ráda, že jste hovořila o podpoře výzkumu, o, Nobelových, o Nobelově ceně. Chtěla bych vyjádřit určité obavy, že se teď možná snažíme stále se zaměřit na ten pákový efekt a ten pákový efekt samotný se pokládá za přidanou hodnotu, ale já si myslím, že je důležité nestratit ze zřetele eh, ty jiné věci. Za druhé, hovoříte o průřezovém přístupu. Mě by, eh, pardon, o Eh, zajímá mě, jak je to s takzvaným genderovým rozpočtováním. A za třetí ještě chci říci, že toto všechno musí být dobrý sluha, ale ne eh, špatný pán. Mm, a zajímá mě ještě, že se musíme rozhodnout, proč vlastně nějaký ten konkrétní projekt nepřinesl výsledky a zda tam také byly dobré kontrolní postupy během celého toho procesu. Děkuji a prosím pana Kristofora. Děkuji, pane předsedo. Já souhlasím s tím, že vše se posuzuje podle výsledku. Takže eh, musíme být pro takové ukazatele o výkonnosti, aby bylo co nejlépe možné řídit rozpočet. Pro některé rozpočet příliš ehm, důležitý není, ale pro jiné je to, ten není příliš velký ten rozpočet pro některé, ale pro jiné je to přece jenom eh, velký objem peněz a je třeba eh, si uvědomit, jakým způsobem všechny ty miliony, které se vynakládají, jak naplňují výsledky. Eh, také si musíme uvědomit, kolik stojí peněz celá byrokracie a kolik, jaký podíl z toho rozpočtu to je. Já tedy chci položit, nebo položila jsem otázku komisi a bylo mě odpovězeno. Komise se domnívá, že administrativní výdaje ve 13 prioritních sektorech představují 124 milionů ročně. Je třeba se tedy soustředit také na otázku nákladů na administrativní výdaje, na byrokracii. To je velmi důležité. Děkuji. Děkuji a prosím paní Toma. Eh, děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko, děkuji za to, že jste přišla na naše zasedání a děkuji, že máte tak eh, na srdci výkonnost. Sama říkáte, jinou volbu nemáme. Otázka ovšem zní, jak definujeme výkonnost a co to představuje. Za jednu minutu není možné vyjádřit můj názor. Já takže budu mít jen tři poznámky a jednu otázku. První poznámka. Jestliže výkonnost znamená snížit administrativní zátěž, eh, celou tu byrokracii a snížit náklady i ve strukturálních fondech, pak jsem velice pro protože bohužel ve svém volebním obdo, obvodu je celá řada asociací, například pro začlenění um, nezaměstnaných a odpovídají mi, my vůbec nevyužíváme Evropský sociální fond, protože to stojí víc peněz, než kolik nám to pak peněz přinese. Za druhé, je třeba ověřit, že fondy fungují dobře tam, jdou tam, kde by měly opravdu být určeny. Nemusí to být ty největší struktury. Ty velké struktury mají dost peněz zvládnout věci. To by bylo tedy dobré postovat takto. A ještě na závěr mám otázku když se zjistí, že někde ta výkonnost dobrá není. Ale cíl užitečný je, co se stane, například nezaměstnanost mladých. Jestliže e, třeba záruka mladým, jestli se zjistí, že to není dobré, znamená to, že to není výkonné, znamená to, že se zruší e, tato věc, nebo že se to bude nějak reorganizovat? Děkuji. Děkuji, prosím, pan Olbricht. Thank you, President. Uh, just... No, děkuji, pane předsedo. Mám pouze několik komentářů. Za prvé, paní komisařko, existuje nebezpečí, že hovoříme-li o výkonovém rozpočtování, že vlastně budeme muset hovořit úplně o všem, co jste učinili, co jste neučinili. Já mám pocit, že to je vlastně zbytečné, že tím marníme čas. A nejedná se to pouze té zaměření, toho, toho zaměření na výkonnost, protože Eh, zde nejsme pouze, abychom kontrolovali, abychom vlastně byli něco jako účetní dvůr. My zde také máme přemýšlet o tom, jak ten rozpočet sestavit eh, se, se zřetelem na ty ukazatele. Takže ty ukazatele by neměly přijít až poté, co sestavíme rozpočet. Měli bychom změnit celou filozofii sestavování rozpočtu. Nejprve stanovit ukazatele a potom stanovit eh, rozpočet, sestavit rozpočet. A ne, tím, nemáme přemýšlet pouze nad tím, jak zlepšit kontrolu rozpočtu. Děkuji. Děkuji, pan Faulkner. Děkuji, abych navázal po pouze na to, co teď říkal kolega Jan. Myslím si, že většina z nás by asi uvítala to, že se více budeme zaměřovat na výkonnost. Domnívám se, že i účetní dvůr řekl, že se, že se chce vydat touto, tímto způsobem, že nechtějí pouze kontrolovat čísla, ale že se chtějí snažit měřit výkonnost. Chci se zeptat, hovořili jste s účetním dvorem, máte na to stejné názory? Takže to je můj první dotaz. Druhý dotaz se týká té skupiny na vysoké úrovni, o níž jste hovořila. Vypadá to tak, že jste naznačovala, že asi parlament to, jak se zdržuje. Mohla byste o tom říct něco podrobnějšího? A ještě za, takže vypadá to tak, že vy byste už rádi začali a Evropský parlament to, jak se zdržuje? Děkuji, nyní pan Arnott. Thank you. Uh... Děkuji. Děkuji, paní komisařko. Evropský účetní dvůr um, vytváří určité zprávy a já si myslím, že jsou velice dobrým nástrojem, které ukazují, jak se vedou jednotlivé oblasti. Ale myslím si, že vlastně se tam nehovoří o tom, zda ty peníze byly vynaloženy dobře nebo špatně. Pokud se vydáme tím směrem, o nímž hovoříte, tak bychom měli mít projekty, které budou mít jasně stanovené cíle. A že, to znamená, že třeba tam bude cíl eh, eh, zaměstnat určitý počet eh, osob a pokud se ten počet nepodaří zaměstnat, tak to znamená, že ten projekt bude považován za neúspěšný. Já si myslím, že Evropský účetní dvor by nám právě měl tedy dát nakonec dva výsledky. Za prvé, zda to bylo úspěšné, ale i také, jaká tam byla chybovost protože si myslím, že potřebujeme tato čísla od Evropského účetního dvora. Pokud bychom měli tyto údaje od Evropského účetního dvora, tak by pro nás také bylo lehčí zjistit, jak to, proč některé ty eh, programy nefungují a eh, proč ty peníze nebyly vynaloženy dobře. Zajímalo by mě, proč to takto zatím nefunguje. Děkuji, pan Delano. Ano, děkuji, pane předsedo. To je podle mého názoru velice zajímavá diskuse. Je možné věci zjednodušit, snížit chybovost, zvýšit účinnost, prostě zlepšit celou výkonnost. To je dobrá věc. Důležité ale je vědět, jakou Evropu si přejeme. Chceme Evropu, která přistupuje k těm univerzálním hodnotám, nebo chceme Evropu, která zlepšuje komfortnost života svým občanům, nebo chceme Evropu sociálního pokroku, nebo chceme Evropu, se kterou se stotožní evropští občané. Prostě ta otázka účtu samozřejmě důležitá je, ale není to ta nejdůležitější otázka. Nejdůležitější otázka je, jaký výkon chceme pro evropské občany. Děkuji. Ehm, e, paní Gresle. Vielen Dank. Ich möchte Děkuji. Já bych k tomu chtěla dodat, že eh, nesmí toto výkonové rozpočtování znamenat dodatečnou byrokracii. A tady si musíme určité věci vyjasnit. Například dotud nevíme, kolik peněz Tedy víme, kolik peněz máme na integraci Romu, ale jak máme vědět, kolik jsme toho dosáhli, když nevíme, kolik se dostane k samotným Romům? Stejně tak nezaměstnanost mládeže. Tam se to rovněž zatím statisticky vůbec nepostihuje, jak si radíme s potíráním nezaměstnanosti mládeže. Tedy nejdříve musíme mít nadefinovanou politiku s tím, že si nadefinujeme i, co budeme poměřovat. A pak ještě, jakým způsobem přistupujeme k výsledkům, například MFF 2000 až 2006. 40 tisíc eur. To je průměrná částka velikosti projektu v Itálii. 700 tisíc projektů v Itálii. No a jak může kdokoliv mít jakoukoliv kontrolu na takovýmto množstvím projektů? to už se nedá. Takže pokud budeme pokračovat v těchto malých projektech, tak si na sebe automaticky šijeme byč, protože se to pak musí rozrůst do určité byrokracie, která eh, prostě bude nezvladatelná. Pak máme Evropskou službu pro zahraniční činnost, pak máme ty zprávy NINPR, e to je něco, co píše diplomat, aby prohlásil, jakým způsobem hospodaří s prostředky. Tady e, se je třeba postarat o nějaké sjednocení a o poučení pro ostatní, protože to je něco, co se pak dá konkrétním způsobem nějak vyhodnocovat. Děkuji vám a poslední řečník. Eh, dostává slovo. Děkuji vám, paní komisařko, a chtěl bych říci, že velmi podporuji vaše úsilí. První věc, eh, kterou chci říci, výkonnost eh, z hlediska členských států je odvádět do EU co nejméně peněz, ale z EU dostat co nejvíce peněz. A naše úloha není jednoduchá. A náš rozpočet eh, vlastně výmluvně hovoří o institucionálním stavu EU. EU je příliš eh, součtem národních eh, sobectví. Paní Gresle to také řekla, čím více se vlastně soustředíme na drobné otázky, tím více je problém s podvody, s problémy a také s administrativní zátěží. Je tedy třeba si stanovit určitý práh, eh, pod kterým by vlastně se dávala eh, velice špatná představa Evropy. Pro třeba rozpočet, celkový rozpočet projektu 4000 eur se vyžaduje příliš mnoho dokumentů. Prostě Evropa pak má ten obraz byrokratické, Ehm, ehm, byrokracie ehm, vyžadující hnidopišsky mnoho dokladů. Eh, pak je tady také třeba otázka dalších institucí, například eh, více peněz na uprchlíky. Ale kde bude ta účinnost, když si členské státy chtějí plně udržet pravomoc v této oblasti uprchlíků? Jsou tedy případy, kdy vlastně musíme eh, odkázat eh, mm, interpelace na naše národní představitele. To je také někdy úloha rozpočtového výboru. A konečně bych chtěl říci, nezaměňujme kulturu výkonu a kult um, ukazatelů. Já jsem viděl, že v té zemi, kterou znám nejlépe, Eh, to je taková obsese ukazateli. Hlavně, aby ukazatele něco naznačovali, že se zvládají veřejné výdaje, že se snižuje deficit a podobně. Prosím, dejme pozor, abychom nevytvořili jakési monstrum byrokratické zátěže, ze které by ovšem nevyplynul žádný užitek. Ale jinak samozřejmě ten hlavní cíl, ten je úctyhodný. A časový harmonogram, který nabízíte, paní komisařko, ten možná se trošku zrychlí, když říkáte, že je důležité zvládnout veřejné výdaje eh, tak prostě nemůže ten program být na pět let. Je třeba, aby již v nejbližším programu bylo vidět některé návrhy. Eh, paní Georgieva, prosím, na závěr. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo, za tento komentář. Děkuji. Já bych k tomu chtěla říct si několik věcí. Za prvé, chtěla bych pohovořit o úloze ukazatelů. Řada mluvčích v tomto druhém kolečku otázek vznesla určité dotazy nebo i obavy ohledně těchto ukazatelů a myslím si, že eh, je to pravda. Pokud bychom se vlastně jaksi uchýlili pouze k takovému mechanickému způsobu, kdybychom tedy si stanovili čísla, pak bychom shromažďovali údaje, tak to by asi nefungovalo příliš dobře a to ze dvou důvodů. Za prvé, ukazatelé mají své limity, ukazují pouze částečný výsek toho, či, o co vlastně usilujeme v rámci celého toho cíle. Takže kdybychom třeba měli nějaký program na podporu zaměstnanosti, tak ten můžeme samozřejmě asi měřit podle počtu vytvořených míst. Ale pokud vytvoříte místa, která budou pouze pro lidi bez kvalifikace nebo s nízkou kvalificí, budou to nekvalitní pracovní místa nebo místa, která po skončení programu eh, jak si budou postupně zrušena, tak to je přece něco úplně jiného. Takže jak třeba toto zachytit do toho systému? Myslím si, že eh, jste opravdu, pane předsedo, teď uhodil hřebíček na hlavičku. My chceme změnit celý ten způsob myšlení. Ehm, nejde pouze o to, abychom ty peníze zkrátka někomu přidělili. Už eh, zde zazněl ten příklad, jak ten pan generální ředitel řekl, no dvakrát se mi nepodařilo úplně vyčerpat celý přidělený rozpočet, takže možná naopak to vlastně bylo velice dobré, eh, jeho velice tedy silná stránka, ale vlastně nevíme vůbec, jak to bylo, protože nevíme, ale vidíme, jak tedy ti lidé eh, uvažují prioritou je to, aby peníze plynuly takovým takovým směrem, který je definován, předdefinován na základě priorit. No a ty nové ukazatele by nám to měly pomoct, ale otázkou je, do jaké míry toho budou schopny. Jak už jsem říkala, musíme vyživovat takovou kulturu, že zacházet s penězi daňových poplatníků se musí šetrným způsobem, hospodárným způsobem. Kolega Eh, Nadia Kovino také říkala, že to je systém založený na výkonnosti. Není to nějaký, um, nějaký mechanický systém, kde ten, ta výkonnost je naprosto vším, co, čím se řídíme. Přirozeně, že tady budou možnosti třeba lepším způsobem potom nadefinovat, už jej, už nadefinovat cíle, a ukazatelé zase budou mít určité nedostatky, ale myslím si, že stejně celý ten systém bude lepší, než když jaksi vůbec nevíme, kam, kam, eh, jakým směrem se vydáváme nebo kam nějaký program má plynout. Cílem samozřejmě by bylo eh, stanovit si nulovou chybovost, ale to je dost těžké. Musíme se přesunout od toho myšlení zabraňovat eh, pouze plítvání nebo pouze kontrolovat, zda ty peníze nebyly vyplýtvány. Mm, také souhlasím s tím, že pákový efekt by neměl být tím jediným, eh, který, mm, na který se zaměřujeme, ale zároveň pákový efekt může právě dobře podpořit financování ekonomiky, kdy soukromí investoři se jaksi trošku eh, bojí takže to je také jeden cíl, ale určitě není jediný cíl. Zda také provádíme takzvané genderové rozpočtování, ano, třeba zcela jistě jsou to, je to v rozvojových programech, v politice, vnější činnosti a také se na genderové rozpočtování soustředíme i při vynakládání výloh v Evropské unii. Snažíme se třeba podívat se na to, která pracovní místa více třeba pomohou zaměstnat ženy a tak dále. Takže také se na to díváme, ale zcela jistě ještě vůbec nejsme tam, kde jsme chtěli být. Také jsme si vědomi toho, že dodržování pravidel sebou nese určité náklady a bude to i v případě ukazatelů. Hovořila jsem, myslím, o tom poměrně dost ve své úvodní prezentaci. Jak najít nejlepší rovnováhu mezi náklady a mezi účinností? Zcela jistě to také asi nebude úplně lehká cesta. Pak je otázkou, nebo ptali jste se na to, zda Evropský účetní dvůr je v tom s námi zajedno, také my jsme se na ně obrátili, ptali jsme se, zda by chtěli být eh, i přítomní v té skupině na vysoké úrovni. Samozřejmě teď se všichni nacházíme na určité křižovatce i s účetním dvorem, komise s účetním dvorem. Potřebujeme nový rámec, s nímž budou všichni souhlasit. Bylo by naprosto nešťastné, pokud by komise přinesla návrh jednoho rámce a účetní dvůr by navrhl něco úplně jiného. Je důležité, aby naši všichni nejlepší odborníci Eh, nezávislí i s určitými pravomocmi nebo povinnostmi, které mají, se setkali u jednoho stolu a abychom se všichni dohodli na jednom společném směru. A jsem také velice ráda, že tedy budeme mít to štěstí, že spolu budeme moci pracovat. Eh, také neříkala jsem, že to fungování skupiny na vysoké úrovni se nějak spojišťuje. My máme svůj eh, nějakou, máme časový plán, Chtěla jsem říci, a souhlasí s tím pan Mario Monti, že ta, vysoká, ta skupina na vysoké úrovni má poměrně vysoké šance v tom, že se jí, zlepší, že se jí e, podaří zlepšit způsob, jakým přichází peníze do rozpočtu, pokud se nám zároveň podaří zlepšit způsoby, jakým z toho rozpočtu peníze odchází. Takže e, jedno to vlastně souvisí s druhým a s tou lhutou se nějak, nějakým žádným způsobem nehýbá. Teď se ještě vyjádřím k tomu, co zde zaznělo na začátku. Teď je zapotřebí vyhrnout si rukávy a pustit se do práce. Děkuji. Merci, madame. Děkuji vám. Děkuji vám, paní komisařko. Ano, my jsme si z toho dobře vyvodili, že eh, aby bylo možné zrychlit eh, práci eh, skupiny na vysoké úrovni ehm, pro vlastní zdroje, je třeba pokračovat velmi rychle. Já myslím, že pokračujeme E, velmi rychle a těšíme se na výsledky e, této práce. Je to velmi slibné. A účinnost e, zvládání veřejných výdajů, to je důležitý základ pro dobré vztahy mezi rozpočtovým výborem a výborem pro rozpočtovou kontrolu a komisí. Děkuji. Zahájíme za pět minut schůzi koordinátorů to znamená v 10 hodin 40.